Vážené kolegyně, jako jsou zde právě v místnosti pouze kolegyně. Srdečně vás zde vítám na naší dnešní odpolední schůzi. Právě už jsem řekla komisaři Ansepovi, řekla, že se skoro stydím, když vlastně k nám přijde komisař, že jsou tady pouze tři členové nebo členky našeho výboru, ale pan komisař řekl, přesto začneme. Ano, čtyři už tedy, někdo. Také špatně jsem počítala, opravdu je mi, bylo mi z toho tak stydno, bych řekla. Nicméně jsme si řekli, budeme se zde bavit teda spole, alespoň s těmi, kteří eh, zde jsou a ti, kteří ne, tak mají prostě smůlu. To je prostě život, ten, kdo tady není, tak bude potrestaný, takže pane komisaři, buďte srdečně vítán, je to hezké, že jste mezi nás přišel. Dnes zde budeme mít diskusi, část toho strukturovaného dialogu, jak se to nazývá, a všichni víte, že je se to poměrně hodně děje v ohledně legislativy na, o vnitřním trhu. Včera jsme začali jednání v rámci trojstranných jednání o směrnici audiovizuálních službách. Potom je to také tematika copyright. Potom zde máme zvláštní práva Zadávání zakázek, to jsou některá témata, kterými se současně zabýváme v tomto parlamentu. Ta diskuse je někdy poměrně kontroverzní. Mám informace, že v radě to probíhá podobně, že ty diskuse také jsou velmi kontroverzní. V budoucnosti jde ale také o otázky kompetence v oblasti mediálního světa pro naše uh, spole, občany a občanky, a to z toho se týká zapojení společností do tohoto trhu. Pane komisaři, ráda bych vám udělila slovo přibližně na 10 minut, abyste nám prezentoval pár úvodních připomínek a doufám, že budeme mít napínavou diskusi a že mezi tím doběhnou někteří další kolegové, kteří budou moci také se vyjádřit. Tak ještě jednou děkuji, pane komisaři, že jste dnes zde a máte slovo. Äh, děkuji, já jsem se učil Němčinu na střední škole a částečně i na univerzitě, takže doufám, myslím, že rozumím, ale pravděpodobně ne tak dobře, abych mohl hovořit i německy, takže raději budu hovořit anglicky. Ona angličtina není o nic lepší než moje němčina. My Je mi velikým potěšením, že zde mohu být a hovořit s vámi o digitálních tématech s některými členy výboru pro kulturu. Už jsme se minulosti sešli. Vlastně jsme se scházeli téměř každý den. Tady hovořím o paní Kosta, s tou jsme se sešli včera a minulý víkend probíhal v festival a tam jsme se potkali také na tanečním festivalu, takže když hovoříme o digitálním tématech, musíme pamatovat na to, že před dvěma lety v květnu jsme eh, představili strategii pro digitální trh a bylo tam 16 různých témat. A na základě této strategie jsme poté spustili 35 různých nástrojů, eh, návrhů, včetně 21 legislativních návrhů. A v některých oblastech také díky výboru pro kulturu se nám poměrně dařilo. Nicméně bych chtěl říci, že tato spolupráce mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí, když tady hovoříme o digitálních tématech, byla vynikající. Podařilo se nám zrušit roamingové poplatky, podařilo se nám také eh, zpřístupnit, tedy, nebo zařídit přenositelnost pro naše občany to začne fungovat od příštího roku. Naši občané už nemusí platit za roamingové poplatky. A samozřejmě by také chtěli mít přístup k, ke svému legálně zakoupenému digitálnímu obsahu, když eh, cestují do jiného členského státu EU. Vzhledem k právním omezením to není zatím možné, ale už zítra, to tím tedy myslím příští rok, lidé budou mít přístup ke svým oblíbeným filmům, seriálům, k hudbě, k digitálním audioknihám například, k videohrám, sportovním přenosům, třeba fotbalu, což je naprosto zásadní, i když budou cestovat do jiného členského státu EU. Také se nám podařilo dosáhnout uh, dohody Já už jsem říkal, že eh, bohužel je eh, škoda, že tři roky poté, co byla tato smlouva podepsána, se nám ji nepodařilo ještě eh, ratifikovat. Probíhaly určité institucionální rozhovory o tom, kdo vlastně má právo je podepsat, jestli to jsou členské státy, nebo členské státy i komise, nebo jenom komise. A teď tady už je i toto téma naprosto jasné. Nicméně jsme museli zpřístupnit eh, digitální obsah i také tedy osobám eh, nevědomým či se zrakovým postižením a teď, se na, teď díky to tedy už to můžeme splnit. Také jsme jednali o geoblockingu, o tomto návrhu. Je to návrh, který vzešel od Evropské komise, především tam šlo tedy o zboží a služby zakoupené přeshraničně, tedy z jiného členského státu, ale spotřebovávané na místě. Například to může být půjčení aut. V dnešní době situace v tomto ohledu není příliš příznivá v Evropě. Pokud jde o, naš, eh, o výsledky našeho průzkumu, protože pouze 36 osob, které se snaží se nakoupit nějakou službu či eh, výrobek z jiného členského státu, eh, tu transakci úspěšně do, dokončilo. 2% lidí nemělo vůbec přístup na stránky, které prodávají takovéto eh, zboží či služby kvůli IP adresám, protože to byly tedy nesprávné adresy prostě z některých, řekněme, špatných v uvozovkách členských států, Německo, Francie a tak dále. A potom nějakých 10% lidí, kteří tedy přístup získali na ty stránky, eh, jim nebylo umožněno se registrovat, protože opět tady jejich IP adresa ukazovala na nějakou v uvozovkách špatnou členskou zemi, například Estonsko. 32% osob mělo potom problém s dodávkou. A abychom toto, tento problém vyřešili, tak eh, jsme k tomu přednesli přístup, příslušný návrh, ale 26 osob, které se snažily něco nakupovat přeshraničně, nemohlo potom zaplatit. Ačkoliv existují jednotné evropské platby SEPA, tak jim prostě přístupný dodavatel řekl, že jejich kreditní karta byla vydána ve špatném v úzovkách opět členském státu. Musíme se také věnovat reformě autorského práva. Já jsem překvapen, že k tomuto tématu je příslušným výborem výbor Jury a nikoli výbor pro kulturu, protože tam skutečně jde především o kulturu a o kulturní rozmanitost. Nicméně váš hlas bude stejně vyslyšen a já jsem se naprosto jistý, že tedy dostanete slovo. Když hovoříme o směrnici o autorském právu, tak z mého pohledu je nesmírně důležité se tím zabývat, protože v dnešní době, jak víme, existují různé platformy. Některé platformy mají své tedy registrované členy, některé mají třeba i 140 milionů členů Eh, registrovaných a ty mohou platit umělcům. Jsou to částky v objemu třeba 2 miliardy eur. Nicméně existují i jiné platformy, které podporuje inzerce. Ty těží pouze z inzerce a tyto eh, platformy mají potom třeba více než miliardu kontaktů měsíčně, ale přispívají umělcům daleko méně. Máme 140 milionů lidí a 2 miliardy a potom daleko nižší částky při daleko vyšším počtu účastníků na těch bezplatných platformách. Takže je jasné, že umělci nedostávají spravedlivou odměnu. A tady samozřejmě, pokud jim nedáme spravedlivou odměnu, tak budeme ztrácet, pokud jde o objem digitálního obsahu. Další věc, která také je tématem pro váš výbor, se týká tedy neighboring rights, to znamená práv eh, vydavatelů. Víme, že ve Španělsku nebo v Německu eh, byly určité pokusy v tomto smyslu, můžeme ale říci, že to nebyly až tak úspěšné eh, pokusy, kdy tady vydavatelé byli toho názoru, že pokud bude existovat jedno pravidlo pro celou Evropskou unii, že to vydavatelským domům pomůže, ale podle mého názoru bylo nejdůležitější do tohoto textu vložit jasné sdělení v tom smyslu, že hyperlink zůstane základní svobodou na internetu. Tady nejde o stanovování nějakých daní nebo poplatků z hyperlinků. Tady máme už judikaturu v Evropské unii, pokud jde o hyperodkazy. A musíme pamatovat na to, že tento odkaz, na který, ke kterému vedou tyto hyperodkazy, tak ten už je chráněný uh, autorským právem. A autoři jsou tady v tomto případě tady novináři či fotografové a tak dále. Ale například pokud hudební vydavatelství v 60. letech minulého století měli tedy odvozená práva, tak eh, vydavatele tiskovin je nedostali, protože oni nežádali. V té době bylo poměrně jednoduché říci, že někdo chce být neutrálním zprostředkovatelem, stejně jako se tváří dnes ty platformy. Nicméně dnes si stěžují, že někdo používá jejich obsah, aniž by jim za to dal spravedlivou odměnu. A jsou toho názoru, že ta odvozená práva jim pomohou vytvořit rovnější podmínky pro vyjednávání. Takže pokud by chtěli taková práva mít, tak je musí dostat. Doufám tedy, že to také podpoříte, ale Vím, že to je poměrně kontroverzní návrh. Data mining, vytěžování dat, to je podobné. Je důležité našim vědcům poskytnout to, tento velice inovativní nástroj. My víme, že Evropa má vedoucí pozici, pokud tady mluvíme o vědeckých článcích, které jsou založeny na vytěžování dat celého světa, ale je to především proto, že máme Spojené království a ve Spojeném království používají mají nejlibera, nejliberálnější předpisy hodně eh, vytěžování textů a dat v EU. Ale myslím si, že zpravodaj pan Komodiny, alespoň tak, jak to chápu já, žádá ještě o liberálnější úpravu, než tu, kterou mají ve Spojeném království. Nic, a to by zašlo příliš daleko. Vlastně by to eh, zničilo již existující obchodní model, který poměrně dobře funguje. Samozřejmě, že máme, existují vztahy mezi vydavateli a e, výzkumnými institucemi, farmaceutickými firmami a tak dále. Pokud ten model dobře funguje, tak si myslím, že asi není třeba zasahovat. Ale ještě jednou zdůrazňuji, že je samozřejmě také potřeba chránit naše autory. Takže já to chápu tak, že e, náš návrh který se týká e, vytěžování dat a textů, je ještě liberálnější než pravidla, která fungují ve Spojeném království, ale Úplná změna systému by v podstatě vedla ke zmatku a myslím si, že to není rozumné. Dále je tady další návrh váš a tady e, hovoříme o směrnici o audiovizuálních mediálních službách. Paní Kamrevert a paní Farhojen jsou odpovědné za tento dokument. A já doufám, že prostřednictvím těch pěti trialogů se nám podaří dosáhnout konsenzu i u tohoto návrhu. Trošičku eh, nemám radost z tohoto procesu, pokud jde o spolupráci mezi členskými státy, protože pokud během tohoto procesu některé členské státy, teď si tedy říkají ty stejně naladěné státy, tedy Finsko, Švensko, Dánsko, Belgie, Lucembursko, Nizozemsko, Irsko a Spojené království. Pokud tedy některé členské státy jsou nespokojené, tak to pro ten proces není pozitivní. Ten výsledek bude nakonec dobrý, ale musíme se alespoň pokusit o dosáhnout nějakého společného porozumění věci, konsenzus pokud někdo i tak bude nespokojen, tak to nikdy není dobré znamení. Dále také musíme jednat o mediálním programu. To je důležité pro všechny, ale především pro váš výbor. Kreativní Evropa, to je nesmírně dobrá iniciativa. Samozřejmě nevíme, jak to bude eh, v rámci dalšího víceletého finančního rámce, protože odchází Spojené království a s tím souvisí určitá nejistota. Je těžké předpovědět, jaký bude vlastně objem finančních prostředků v rámci dalšího víceletého finančního období, ale pokud jde o tento program, tak si myslím, že tam je třeba navýšit zdroje 100 milionů ročně jde přímo do mediálního programu a podle mého, podle toho, jak já to chápu, tak to nesmírně podporuje naše filmaře. A i díky těmto 100 milionům eur ročně mohou vlastně konkurovat ostatním producentům z celého světa. Máme tu také téma digitálních dovedností. Už máme tedy eh, program nových dovedností pro Evropu a na základě tohoto dokumentu musí všechny členské státy, většina z nich už to udělala, vytvořit své národní strategie. A já si myslím, že díky této iniciativě už všichni se shodneme na tom, že digitální dovednosti už v tuto chvíli jsou základními dovednostmi, že to není nic, mimořádného, nic navíc. V květnu jsme představili eh, nebo zahájili přehodnocení v polovině období k digitální strategii a v rámci tohoto přehodnocení jsme eh, identifikovali nové oblasti zaměření. Především hovořím o kybernetické bezpečnosti a také o ekonomice založené na datech a o platformách. Když hovoříme o platformách, tak to souvisí také s vaším výborem. Dnes, když hovoříme o e, obchodních vztazích podniky versus platformy, tak velice často, především malé podniky, nejsou spokojené, říkají nám, že nemají stejné podmínky pro vyjednávání s těmi třemi největšími platformami a je pro ně obtížné i pochopit, jaká pravidla vlastně platí, podle jakých pravidel mohou třeba některé ty platformy odstranit ze seznamu malé podniky. Je tady obtížné pro ně pochopit, dokdy vlastně propagují vlastní služby a kde vlastně najdeme ty, ty vůdčí firmy. My tady chceme tuto situaci vyjasnit a samozřejmě, že se chceme také vypořádat s nekalými obchodními praktikami. Dále je tady eh, podněcování k nenávisti, fake news, narušování práv duševního vlastnictví, Tady je vždycky ta zásada duty of care, tedy toho, že je třeba, aby to někdo oznámil. Máme tady také směrnici o elektronickém obchodu. A tam se také ho, není um, eh, jak si povoleno ze strany orgánů um, sledování obsahu, ale je tam opět ta zásoba, eh, ta zásada, pardon, eh, Notice and action, tady oznámení a akce. Co to ale skutečně znamená? To není jasné. Co to je oznámení? Znamená to, že jenom někde zaškrtneme kolonku, nebo že musíte eh, někde vyplnit své jméno, příjmení, adresu, IP adresu? Není to jasné. A potom, jak musí na to někdo reagovat? Že tedy vám řekne, ano, dostali jsme vaše oznámení a potom dále, jaká je eh, tedy lhůta pro reakci? že vám poskytovatel služby řekne ano, my to odstraníme, ten závadný obsah, nebo vám naopak napíšou, promiňte, je to legální, takže ten obsah zůstane na našich stránkách. A nebo i kdybych já například něco nahrál na nějakou platformu, tak a já jsem měl pocit, že to je stoprocentně legální obsah, nicméně nikdo jiný na mě pošle oznámení a oni mi ten můj obsah vymažou z té platformy, tak jaké jaká práva budu mít potom já, abych chránil svoje zájmy. V dnešní době je to velmi nejasné a my bychom chtěli ta, tuto záležitost vyjasnit. Dále, když hovoříme o datové ekonomice, tak se musíme zabývat také volným tokem dat. V dnešní době v Evropské unii situace není úplně růžová. Máme 56 různých předpisů v 21 členských státech, které se týkají tedy násilné donucené lokalizace dat. A chtěl bych říci, že je velice jednoduché uchovat data, která se nazbírají v jednom členském státě, ponechat v té členské, tom členském státě, ale tím zabijeme inovace a malé podniky. Globální hráči budou mít možnost se vytvořit 28 datových center v 28 členských státech, ale pro malé a střední podniky, pro začínající podniky je naprosto nemožné zřídit si 28 datových center v 28 členských státech. A to sdělení k těmto malým začínajícím podnikům bude jasné. Zůstaňte doma, anebo se přesuňte do USA, kde je jednotný trh s, tři, s třemi miliony eh, klientů a my samozřejmě takovéto sdělení směrem k začínajícím podnikům vysílat nechceme, takže pokud by se nám podařilo ty stávající bariéry odstranit v tomto smyslu, tak bychom mohli tyto ceny snížit eh, z té částky stávající přes 7 miliard eur. A naopak nám z toho poplyne zisk 8 milionů eur ročně. Dále kybernetická bezpečnost. A to souvisí s výborem pro kulturu, ale souvisí to také s celou řadou dalších výborů a samozřejmě s našimi občany. Kyberzločinci fungují jako průmysl a organizace. Funguje mezi nimi výborná spolupráce, volně plynou data pro tyto pachatele, ale spolupráce mezi eh, institucemi v oblasti ochrany práva už není až tak dobrá. Mezi různými členskými státy je celá řada omezení, tam to také není úplně dobré. A tam nemůžeme hovořit o volném toku dat, když hovoříme o právních institucích. A musíme pamatovat na to, že ti pachatelé trestné činnosti vždycky mají na to, aby se najeli lepší právníky než naše orgány. Je tedy třeba se s tímto vypořádat. A proto jsme se rozhodli představit novou strategii pro kybernetickou bezpečnost pro EU. E, my jsme ji už představili v roce 2013. Někdo může říct, teď už uplynuly čtyři roky a vy už my přemýšlíte nad novou strategií, ale ona dnes už je situace úplně jiná. V roce 2013 prakticky ne- neexistoval internet věcí, ale loni pachatela trestné činnosti ve Spojených státech vytvořili botnety na těchto připojených předmětech a byli schopni eh, si vytvořit určité útoky, kde byly odepřeny přístupy a eh, tím pádem eh, vypnuli ze sítě v podstatě globální poskytovatele služeb, takže musíme těmto záležitostem souvisejícími s kybernetickou bezpečností věnovat i v EU velkou pozornost. Já se omlouvám, že jsem hovořil dlouho. Teď už jsem připraven eh, tedy na vaše otázky a moje odpovědi budou stručně ano nebo ne. Ano, moc krát děkujeme. Pane komisaři, ukazovala jsem trošku už na hodinky, protože by to měl být strukturovaný dialog a jak víte, tak dialog se skládá z, prostě z výměny názorů, otázek, odpovědí a my víme, že vlastně 20 minut po 4 hodinách musíte odejít, takže bych byla ráda, tak jsem ukazovala na hodinky, abychom stihli ještě tento strukturovaný dialog vést. Takže nyní dám slovo nejdříve našim koordinátorům na dvě až tři minuty každému a potom ostatním řečníkům, kteří by se chtěli přihlásit. A začneme Sabine Frhaň. Ano, nejprve, pane komisaři, srdečně děkujeme za to, že jste mezi nás přišel a že s námi vedete tento dialog. Velmi jsem ráda, že jsem že jsme zde vyslechli a také vaše stanovisko ohledně copyright a v tomto vás můžeme podpořit. Je zde ještě jedna otázka, kde bych chtěla trošku detailnější odpověď co se týká audiovizuálních obsahů, také ohledně směrnice kapsat. To vždy závisí také na té teritoria eh, lidě. Výroba kreativních obsahů vlastně záleží, je silně spojena s těmi teritoriálními strukturami, i když vlastně tam to je vlastně v rozporu s bojem proti geoblockingu. Není to nyní obsaženo v textu směrnice o geoblockingu. Také se tím zabýval výbor pro jednotný trh. Je tam určitá re- revizní eh, klauzule a měli bychom se zamyslet nad tím, jak by se toto dalo zapracovat protože se snažíme vlastně dosáhnout určitých cílů, tak aby ta rozmanitost, kulturní rozmanitost v oblasti, ve filmovém průmyslu byla zachována i v budoucnosti. Jak tedy komise se na to dívá v tuto chvíli? Máme zde někdy trošku mi chybí určitá jasná pozice k tomu principu teritoriality v audiovizuální odvětví. Děkuji. Silvia Costa. Děkuji. Petro. A děkuji panu komisaři. Dnes jsme se setkali také s estonskými ministry a pamatuji si, že jsme se setkali v Dublinu s komisařem Ansipem ve velmi pěkném národním eh, kroji. Co se týká digitální strategie, tak budou přijata velmi důležitá rozhodnutí i ve výboru pro kulturu, která budou přispívat k vyváženosti určitých eh, stanovisek a určitých pozic, včetně otázky, o které se zmínila kolegyně ohledně ochrany kulturní rozmanitosti. Je potřeba také dosáhnout vyváženosti mezi obsahy, mezi, mezi tedy eh, kulturními obsahy a přístupem k těmto obsahům. Týká se, souvisí to s přenositelností, také s autorskými právy a s jejich řádnou ochranou. Takže bych chtěla položit následující otázku. Vy jste hovořil o kybernetické bezpečnosti a o jejím stále se zvětšujícím eh, významu. A v tomto textu se jedná o určitý kodex, o kterém budeme hovořit v září a chtěla bych vědět, zda bylo dosaženo určité dohody anebo něco, co jde ještě nad rámec, ta, nějaké pravidlo, anebo to je pouze eh, určitý kodex. A potom, co se týká kybernetické bezpečnosti, tak zde máme také otázku bezpeč- zajištění bezpečnosti mladistvých a Ráda bych tedy v této souvislosti se zeptala, co hodláte dělat v souvislosti s riziky, která se stále zvyšují a jejich stále větší počet. Třetí otázka, ten nový obchodní model. O tom se hodně hovoří v komisi. Vy sám jste o tom diskutoval a my jsme také o tom hodně diskutovali, co se týká audiovizuální eh, produkce. Máme zde určitý model ekonomické a kulturní udržitelnosti, který souvisí s teritoriální exkluzivitou, s prodejem práv do jednotlivých zemí a s možností pro nezávislé eh, autory, aby vlastně měli, získali přístup eh, k těmto těmto trhům. Domníváte se, že existují nějaké další dlouhodobé udržitelné modely produkce? respektive výroby tedy kulturních eh, obsahů, o kterých, eh, které bychom měli, kde bychom měli chránit eh, autorská práva, aby se zvyšovala i konkurenceschopnost. Děkuji, paní Tam. Uh, Děkuji, paní předsedkyni. A tady já z toho mám dojem, jako by byla v estonském parlamentu, už jsme měli tady ministry a už teď tady máme Eh, komisaře z Estonska. Eh, no, eh, já bych chtěla poděkovat za prezentaci. Já jsem byla novou zpravodajkou u MS a teď za copyright, to taky tedy. A my jsme se tady snažili prostě, jako by to, bychom regu, regulovali internet v době DOSu a Windows a my teď máme tady několik těchto témat v různých výborech. Tu a tam se to poněkud pře- překrývá. Třeba e, sdílení videa e, na platformě. Na, e, takže pozor, to e, máme obsah generovaný uživatelem není video a video je zase definováno nějak jinak a nepovažuje se za za obsah generovaný eh, spotřebitelem, či máme v různých eh, zákonech, eh, které prošly různými výbory, různé názvosloví a to je prostě nepořádek. Že já mám někdy dojem, jako bychom potřebovali opravdu separátní výbor, který bude schopen se tím vším zabývat. Mě by tedy zajímalo, jak to vidíte vy, jestli tak vidíte ten problém a jestli vidíte prostě nějakou příležitost, jak eh, s tím naložit. Děkuji. Eh, Helga Trippel. Děkuji, pane komisaři, za to, že jste mezi nás zavítal a podělil se o své komentáře. Já bych začala obecnou poznámkou téměř deset let už tady vedeme skoro stejnou debatu. A sice, jak zachovat svobodu na internetu a všechny ty nové svobody, které, ze kterých se můžeme těšit, a za druhé, na druhou stranu, jak se tedy, jak to vlastně uspořádat, zregulovat. To je jakási pozitivní politika vnesení pořádku. Ano, máme tady Eh, eh, různé, eh, prostě díváme se na to z různých hledisek. A s touto obecnou otázkou souvisí tři věci, které mě zajímají. Já jsem byla velice ráda, pane komisaři, když jste hovořila o copyrightu a jasně jste řekl, že kopise, komise chtě se schovat takzvané free linky. Toto není proti, ale my, to, co jsme odhlasovali dnes na kultu, pokud by to tak mělo být eh, pro tiskové, eh, tiskové vydavatele v Evropě, tak by tam měl být podíl pro žurnalisty. To by byla otázka spravedlnosti. Eh, pak tedy k otázce Sabiny Ferhajen a to je ta teritorialita versus společný digitální trh. Samozřejmě, že pokud nebudeme mít nové modely financování a předfinancování evropského filmu, neměli bychom ničit současný systém. Protože eh, hovořilo se v posledních letech pro nespravedlivé geoblokování a eh, je to tedy, je proto mnoho důvodů, čili mě by zajímalo, co je tedy potom eh, oprávněná geoblokace. A pak je tady tedy otázka hodnotové propasti. Komise se do toho pustila, to jsem ráda. Jde vlastně o eh, deformaci trhu mezi velkými americkými platformami a na druhé straně těmi menšími evropskými. No a teď je, eh, tady máme debatu, jestli tedy eh, ta identifikační technologie znamená obecné filtrování internetu. A mě by zajímalo, proč si komise myslí, že tomu tak není. Děkuji. Děkuji. Nikdo další se nyní do debaty nehlásí, takže já bych k tomu přidala jednu slušnou otázku. Vy jste hovořil o digitálních dovednostech a také řekl, že komise k tomu něco předloží. Co to bude? Bude to dokument legislativní nebo nelegislativní? I didn't see it. Sorry. Mm-hmm. Grazie. Eh, pochissimi secondi per... Eh, Děkuji. Já bych chtěla ještě říci pár slov abych eh, vám sdělila určitý dojem, který vlastně jak se vzešel ze současné situace a také z mé osobní zkušenosti. Souvisí to tedy s tím, co se v současné době děje. Tato velká příležitost, kterou představují digitální platformy, tak jakým způsobem je chránit? Ne, nemyslím teda pouze o ty fake news, ty falešné zprávy, ale také od eh, těch vytvářených informací, které nejen přispívají k, eh, k určité dezorientaci, která se tím vytváří, informační, ale také mladé informují směrem, který nejsem správný. Já, já jsem lékařka, ale hodně se zajímám o oblast vzdělávání, školství. A chtěla bych se tedy zeptat, jakým způsobem je možno chránit informační svobodu vzhledem k rizikům a nebezpečím, které eh, dopadů na svědomí lidí, zejména těch mladých lidí, mladistvých a těch nejvíce zranitelných, které, které si nedokáží ty informace správně interpretovat. Ještě někoho jsem přehledla? Děkuji, já bych měla dvě otázky. Nejprve bych se chtěl zeptat, eh, položit otázku ohledně numerické excelence. O tom jsme zde hodně hovořili, respektive digitální excelence. Problémem je, stavíme, jaká opatření nebo jaké akce hodláte eh, učinit a pro ošířit v tomto směru? Druhá otázka. V březnu letošního roku bylo provedeno určité šetření v rámci Eurobarometru ohledně dopadu digitalizace a do, jaké, maj, jaké bude mít digitalizace dopady na každodenní život. A podle tohoto průzkumu eh, respondenti mají spíše pozitivní pocit z dopadu digitalizace na každodenní život, na kvalitu života. A, tyto, a ta za, respondenti měli důvěru v digitalizaci a v možnost eh, těžit z těchto technologií. Takže bych chtěl položit dvě otázky, které mi leží na srdci jednak. Účastníci říkají, že jsou pesimističtí, pokud se týká dopadu umělé inteligence na pracovní trh. Uvádím, Víc, více než sedm respondentů z deseti se domnívá, že umělá inteligence bude vlastně obírat, okrádat lidi o pracovní místa. A že vlastně bude likvidovat více pracovních míst, než vytvářet. A že tedy je méně lidí, které mají důvěru v tyto eh, aktivity než v roce 2014. Takže toto vede, eh, mě vede k otázce ochrany soukromí a soukromého života. Soukromí a bezpečnost. To jsou dva velice důležité aspekty, takže mohl byste nám o tom říci, pane komisaři, pár slov? Bylo by to pro nás velice zajímavé, zejména pokud jde o vaše úmysly a opatření, která hodláte přijmout v následujících měsících. Děkuji. Uh, thank you very much. Děkuji. Uh, mám tady vlastně dvě věci. Uh, jedna o uh, ženách a jedna o mladých. Eh, existuje nějaká specifická iniciativa pro lepší zastoupení žen v digitální sféře? Eh, my víme, že eh, tady v vědách, technice a podobně jsou ženy reprezentovány velice málo čili jak tady podpořit eh, genderovou rovnost. Na druhé straně, nebo druhá věc, eh, mladí de facto jsou v digitálním světě jako doma a eh, inovují. Mě by zajímalo, jestli jim nasloucháme, jak se patří. Jestli jim nasloucháme způsobem, který je čestný, otevřený a jakou šanci jim můžeme dát pro to, aby se více zapojili, aby měli eh, prostě pocit, eh, že eh, tam mají více síly. A já tedy pracuji na této otázce už od loňského roku a já vím, že vy jste se také možná mohl setkat s tou skupinou mladých lidí, se kterou spolupracuji já. Děkuji. Pane komisaři, máte slovo. Děkuji. Tolik otázek. Já doufám, že bude ještě i druhé kolo. No já vím, možná, že to nestihnem. Takže začněme od konce. IGF use. Ta otázka tady zazněla už včera a já jsem eh, ochoten se s nimi setkat. Je mimořádně důležité, aby se digitální schopnosti vyučovaly už ve školkách. To by měla být součást Eh, výučních, eh, tedy osnov výuky na všech stupních. Tady eh, byla otázka po konkrétních krocích zaměřených zejména na mladé. My máme v Evropské unii tzv. Code Week, či programovací týden, je to vlastně víkend, kdy se mladí lidé účastní tady těchto akcí. Jsou to desítky tisíc lidí. Eh, ono, eh, možná se mnozí domnívají, že programování to je jenom pro takové nějaké zvláštní lidi. kteří prostě jsou zahleděni do svých počítačů a nevědí nic o reálném životě. Ale já jsem viděl tolik chlapců a dívek, kteří vytvářejí počítačové hry. A bylo jim 8, 9, 10, 12. My je musíme podporovat. aby opravdu se v raném věku učili digitálním dovednostem. Ale bohužel Eh, my si myslíme, že starší lidé jsou příliš staří na to, aby se mohli přiučit digitálním dovednostem, ale to je podle mě špatný přístup. Všichni lidé, kteří jsou ochotní se tedy zabývat a využívat těchto moderních, moderních eh, těmito moderními záležitostmi, tak eh, to Eh, by měli mít tu možnost. Prostě internet jim poskytuje eh, spoustu možností a, a mohli by tedy eh, podobná řešení chtít od dalších institucí a soukromých firm. Když hovoříme o genderové rovnosti v komunikacích a počítačových vědách, tak to je opravdu problém možná tak 80 eh, lidí, kteří zde pracují, jsou muži a pouze 20 eh, je tam ženských pracovnic. No, jak tedy vytvořit lepší možnosti, aby bylo možné skombinovat eh, rodinné povinnosti eh, s touto prací, tak to je také otázka pro Evropskou komisi. Velmi často se lidé obávají digitalizace, robotiky, umělé inteligence. A lidé dneska říkají, že roboti a umělá inteligence nám sebere práci. No, já věřím v pokrok. Pokrok vždycky vytvořil více pracovních míst, než kolik ji zničil. Před 100 lety ve Spojených státech jsme měli 11,5 milionu eh, sedláků a dneska je jich jenom 890 tisíc. Zemědělská výroba ovšem za tu dobu ohromně zrostla a efektivnost, účinnost výroby se zvýšila ještě rychleji. Před deseti lety měli 699 eh, tisíc eh, pracovníků, kteří obsluhovali eh, faxy ve Spojených státech. Kolik jich tam mají dneska, myslíte? Já věřím pokrok. A já mám i osobní příklad. Kdykoliv eh, dostanu nějaký takový, tu novou eh, technologickou vymyšlenost, eh, počítač, tablet, mobil, vždycky to znamená, že musím pracovat víc, ne méně. Jsem v dispozici 24 hodin denně a pracuju víc. A myslím, že to tež platí pro vás všechny. Takže já opravdu nevěřím tomu, že bychom přišli o práci, poč, páč nám ji seberou roboti. Ale ti, kdo se bojí ztráty zaměstnání, mají důvod se bát. A skutečně někteří o svou práci přijdou. evropské instituce, eh, vnitrostátní parlamenty, města, firmy, továrny, závody, podnikatelé, ti musí eh, onen vzývaný proces životního vzdělávání probudit v život. To je slogan, který slycháme často, ale musí se to stát realitou. Že skutečně někteří přijdou o svou práci. Velmi často slycháme otázku, jak tedy třeba zdanit roboty a umělou inteligenci. Já myslím, že to nejsou příliš dobré nápady. Já tady mám iPad a jsou tam nejméně dva učitelé to je e, jeden mužský hlas a jeden ženský a e, pokoušejí se mě naučit francouzštině. Ano, a i to je de facto záležitost umělé inteligence. V podstatě, když si něco Eh, nemůžete pamatovat, tak ten program vám to bude překládat znovu a znovu a znovu a pak se tomu zase vrátí a dokonce lidé jako já si to nakonec pamatovat budou. Takže prostě jedna slečna a jeden pán. A jak je chcete zdanit? Eh, my máme tedy eh, daně z příjmu, daně z podnikání. Já myslím, že to stačí. Nemůžeme zdanit úplně všechno. Můžeme zdanit cokoliv, třeba hřebíky a kladívka, ale prostě daně je také o smyslu a tady to prostě není jediným smyslem eh, schromáždit do státní pokladny co nejvíce peněz. A když je tady řeč o robotech, kdybychom je zdaňovali, no tak tím bychom tedy kladli překrážky do cesty pokroku. A to je vlak, který už vyjel a jede rychle. A my si můžeme vybrat, jestli tím vlakem pojedem, anebo jestli mu budeme z dálky mávat. Pokrok nezastavíme pokud eh, ty roboty nebudeme používat my, tak je použije někdo, jinde, někdo jiný někde jinde. A mezi nezaměstnaností, tedy měrou nezaměstnaností a využitím robotu určitě není žádná korelace. Třeba Německo má nejvyšší počet robotů na hlavu a víme, že nezaměstnanost v Německu je přitom mezi těmi nejnižšími. Díky robotům můžeme říci, že můžeme prostě eh, leco přesunout, popřesouvat, změnit, reformovat. Eh, vemte si třeba offshoreové eh, firmy, to bylo celkem populární záležitost v letech 2002 až 2006. A teď víme, že už to nedává smysl, že eh, je vhodnější výrobu přesunout tam, eh, kde se také vymýšlí technický pokrok. Ano, v Německu, když se staví moderní továrny, tak eh, to má malý dopad na zaměstnanost, ale zvyšuje se produktivita, čili neměli bychom se bát robotů, umělé inteligence, digitalizace, ale prostě eh, je třeba eh, lidi vybavit digitálními dovednostmi, a to i ty starší, nejenom tou mladší generaci. Pokud se týče falešných zpráv, fake news. To je žhavé téma všude, nejenom v Evropské unii. A já myslím, že zejména ty eh, platformy, ty se s nimi musí zabývat na prvním místě, ale také eh, politici v Evropském parlamentu zde mají svoji roli. A samozřejmě musíme pamatovat, že důvěra eh, je eh, tou hlavní hodnotou, jednou z hlavních hodnotou eh, těchto platform. Pokud jim lidé nebudou důvěřovat, nebudou je používat. Je to deset let v Estonsku. Jsme měli tady noviny, které přes webové stránky vlastně zpravovaly 90% svých kontaktů. A to bylo a jenom 10%. To byly prostě takové komentáře podivné, ale jenom 10% bylo opravdu eh, pravdivých. Taky Někteří říkají, že 90% je kvůli obsahu a 10% se, to jsou komentáře. A já, já myslím, že ani to ne, poněvadž lidé těm anonymním komentářům dneska už, dneska už nedůvěřují. Kdybychom měli pouze fake news, tak prostě eh, lidé to poznají a přestanou to sledovat. Čili tyto platformy samozřejmě se musí nějak vyrovnat eh, s těmi fake news, ale to, by, to ještě neznamená, že my jako politici si toho nemusíme všímat. A to už jsem řekl mnohokrát. Ale jak jsem řekl už na začátku, my, my eh, tady přijdeme, předložíme takovou myšlenku, eh, jako si povinnost de facto ověřování a tak dále. Eh, to víme, že jsou média, která využívají pouze důvěryhodných zdrojů a podle mě eh, oni to musí brát velmi vážně. Více, před více než stolety, kdo si řekl, Eh, tvrdí se, někteří tvrdí, že to byl Abraham Lincoln, ale není to jisté. Prostě kdo si řekl, že eh, můžete občas oklamat eh, kohokoliv. Můžete některé ohlupovat neustále, ale nemůžete ohlupovat neustále všechny. My musíme důvěřovat lidem a důvěřovat ve zdravý rozum. Fake news to je špatné, ale ministerstvo pravdy to je ještě horší věc. Eh, já, my jsme takové měli eh, v, u nás v zemi, takže já vím, že to tak je. Eh, tak, máme tady další problém. A není jenom evropský, Eh, ale také třeba americký. Prostě některé eh, eh, velké platformy neplatí třeba muzikantům dost. A i, i v Americe běží tato debata, muzikanti si stěžují, že prostě ty, to, co dostávají, je prostě málo. To je tedy ta debata o value capu. pokud se týče geoblockingu oprávněného, neoprávněného. A e, také spravedlivý podíl pro žurnalisty, pokud se týče svobody projevu. No, ten geoblocking, ono, když Eh, třeba 36% lidí, kteří si chtějí koupit nějaký předmět z jiné členské země, tak jenom 36% lidí je úspěšných. Pokud já bych si chtěl koupit tady tu lahev vody zde fyzicky v Belgii, tak eh, musím tedy eh, věřit tomu, co je tady na štítku. Musím věřit, že je to voda a že Eh, neobsahuje žádné kalorie. A eh, nikdo se mě tady neptá, odkud jsem, a když se dozví, že jsem ze Stonska, tak mi to neprodá. Nikdo mi neřekne, kde pak, tady ta voda jenom pro naše občany, ne pro nějaké Stonce. V žádném případě vám tuhle tu vodu neprodáme. Tak to by byl skutečně skandál, kdyby mě někdo odmítl prodat live vody fyzicky zde v Belgii. Ale pokud bych chtěl to též udělat online, tak je sto různých výmluv, proč to nejde. Je to nějak oprávněné? Já si myslím, že těžko. Pro některé prodejce eh, je eh, lepší zachovat fragmentaci Evropy, tak by si mohli v různých regionech stanovat různé ceny. Když eh, my jsme přišli s návrhem proti geoblockingu, nežádali jsme jednotné ceny po celé Unii. Žádali jsme pro rovné, o rovné zacházení. nikdo nemusí všechno aktivně prodávat po celé Evropské unii. Ale tady hovořím o pasivním prodeji. Když já chci si koupit tady toto, tu láhev vody, tak já myslím, že toto je prostě diskriminace Eh, jestliže kvůli mé národnosti nebo kvůli místu vydání mé karty eh, mě to někdo nechce prodat. Princip teritoriality. A já už jsem to řekl mockrát, ale klidně to zopakuji a budu to opakovat znovu a znova. Princip teritoriality musíme bránit. Já jsem původem z malého Estonska, a možná budete vědět, že i tam eh, produkujeme filmy. A dokonce Tangerines eh, před dvěma lety tento film byl nominován na Oscara. Tady nevyhrál, ale nominován byl. Čili kvalitní je film. Nicméně byl to dobrý film, ale eh, celkem nikdo neměl zájem eh, zakoupit si celoevropskou licenci, aby ten film mohl běžet eh, ve velkých kinech po celé Evropě. U nás eh, se soustředíme možná na Pobaltí, Finsko, možná Polsko a to je tak asi všechno ano, možná, že eh, nějací fanšmekři by byli ochotni si to slídnout jinde, ale prostě grupovat kvůli tomu celoevropskou licenci, to prostě eh, nejde. Takže eh, pro takové případy ten princip teritoriality by měl zůstat. Včera jsem uváděl příklad scénáristy, kterého jsem potkal v Dánsku. Možná ho tady zopakuji. Byl jsem ve Filmovém institutu v Kodani a po mé pravici seděla jedna paní a po mé levici jeden pán. A ta paní eh, byla paní Lees, eh, známou scenáristkou. A skutečně její proslov byl úžasný. Říkala, že měla na sobě takové krásné červené šaty a říkala, že si je koupila eh, v second handu za 30 eur. A řekla, že má auto, které je to nejstarší a nejšklivější auto v celé Kodani. Když eh, dostane výplatu, tak eh, je schopná z toho zaplatit všechny dluhy za uplynulý měsíc a eh, druhý den si musí vzít nové půjčky. A tím chtěla říci, Změňte laskavě tento systém, protože autoři nedostávají spravedlivou odměnu za práci. No a všichni tleskali. Pak se si vzal slovo muž po melevici. Ten oblek nestál 30 euro. A on řekl, na systém copyrightu nám nesahejte. Funguje to dobře a i jemu tleskali. A pak jsem si řekl, proč já tady vlastně sedím? Možná, že by si to měli vyříkat mezi sebou. A potom tedy se měli na něčem zhodnout a něco nám tady navrhnout v, evropsk, v evropským institucím. No, čili e, máme problém a musíme se s tím problémem nějak vypořádat. Když je tady řeč o e, neoprávněném geoblockingu, je třeba mít vždy na paměti, že ti, kdo slibují investorům absolutní teritoriální exkluzivitu, tak e, ti nemluví tak docela pravdu. No, ten čas nám běží, no. 20 uživatelů internetu v EU používají VPNky, aby se dostali k digitálnímu obsahu. 68 e, e, filmových diváků e, říkají, že využívají, prostě si stahují zadarmo filmy, torrenty. To je, to je jednoduché. Prostě zdarma si to stáhnete, pro obyčejné lidi to není problém, ale pro autory ano. Jim unikají peníze. A e, moje chápání absolutní exkluzivity, třeba teritoriální, tak to znamená, že to musí být buď nula, anebo 100%. Ale jestli to pohybuje kdesi mezi 30 nebo 60%, tak to je prostě relativní chápání absolutní exkluzivity. Čili musíme si uvědomit, jaká situace je a jak bychom ji chtěli změnit. Neměli bychom nutit lidi, aby kradli. Musíme poskytnout legální přístup za legální odměnu. Já neříkám, že to musí být pro, pro každého zadarmo a všude. Ne. Ale dneska prostě nemáte možnost legálně e, si zhlednout nějaký obsah. Nebo portabilita, to ano, ta bude. Ale e, přeshraniční přístup filmové archivy ve Francii, v Německu, já jsem hovořil s bývalými řediteli filmových archivů, kteří říkají, ne, oni mají tisíce filmů na skladě v digitální podobě a je zájem se na ty filmy dívat. Prostě jaksi přístup ke kulturní diverzitě, kterou dnes v Evropské unii máme, jenomže máme tady bariéry a k těm filmům se prostě nedostanete. Kulturní diverzita je sice velká hodnota, i když leží archivu, ale daleko lepší bylo, kdyby k tomu lidé měli přístup k mistrovským dílům filmu. Čili já v žádném případě nechci ničit stávající obchodní modely nebo princip teritoriality, ne, my chceme, aby lidé mohli snáze dosáhnout na digitální obsah, ale zároveň chceme, aby autoři těchto děl měli eh, možnost eh, tedy získat spravedlivou odměnu. Já myslím, že to je možné. A eh, ten čas opravdu ale běží a běží. Já tedy věřím, že skutečně musíme na internetu zachovat svobodný projev. Víme, že po teroristických útocích se vyskytují regulační pokusy, pokusy zregulovat internet nebo vytvářet eh, povinně eh, zadní vrátka do kódovaných systémů, šifrovaných systémů. Ehm, já myslím, že my musíme skutečně eh, chránit také tu svobodu slova a prostě ta řešení musí být vyvážená. Jana hovořila o té obrovské šíři a rozmanitosti eh, problematiky související s internetem. Ale já bych řekl, že to je prostě normální. Internet je všude, digitalizace je všude, celý náš život je digitální. Zregulovat to všechno jedním zákonem, no to nejde. Ale máte pravdu, že musíme sdílet informace mezi různými výbory a členskými zeměmi. A ta spolupráce musí být daleko lepší, než jaký vidíme teď. Takže pozice komise k principu teritoriality, tak tu jsem tady, myslím, už eh, vysvětlil, ano, musí zůstat, jak je princip teritoriality, musí být chráněn. Kulturní diverzita, to už jsem taky probral. Spektrum to je, myslím, příliš široké téma, než abychom se do toho dneska pouštěli. Kybernetická bezpečnost to tež. Tedy já taky mám ještě na programu dneska tři japonské ministry, takže snad bychom si tohle z toho mohli proběhnout na některé z příštích schůzí. A mm, já, já vím, že jsem tady mnoho z těch otázek nezodpověděl, no. a přesto děkuji vám, že jste mi naslouchali a za vaše otázky a myšlenky. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Ano, velice srdečně vám děkujeme za obšírné odpovědi, které jste nám poskytl protože to tak dlouho trvalo, tak bohužel už nemůžeme udělat druhé kolečko protože bychom vás rádi propustili, abyste se mohl setkat s těmi japonskými ministry, kteří na vás čekají, abychom je nenechávali, abyste je nenechával kvůli nám čekat. Takže ještě jednou velmi srdečně vám děkujeme, že jste mezi nás dnes přišel. Ještě je mnoho témat k diskusi, ale doufám, že v brzké budoucnosti se s vámi znovu setkáme, takže ještě jednou děkuji a všeju vám hodně úspěchu do další práce a doufám v další dobrou spolupráci. Děkuji a těším se na další spolupráci mezi Evropskou komisí a Výborem pro kulturní záležitosti. Děkuji a nashledanou. Gut, dann kommen wir jetzt... Dobrá, takže tím se dostáváme k našemu poslednímu bodu je, programu, a to nejen dnešní schůze, ale i před letními prázdninami. Máme zde, zadali jsme studii na téma Evropská identita. A dnes bychom rádi vyslechli prezentaci tady této výsledku této studie, kterou jsme si zadali to zpracovala o interně oddělení pro interní politiku. Pan Pruč, který se stal členem našeho sekretariátu, takže dnes je zde vystupuje ještě ve své staré funkci, abych to tak řekla, a dáme mu tedy příležitost, aby nám dnes tuto studii představil. Studie je k dispozici v angličtině, francouzštině a němčině. A Těším se na to, že Markus nám dnes představí svou studii, ale než se k tomu dostane, tak bych chtěla přivítat nového člena eh, našeho výboru Ruperta Messie. Srdečně vás vítám v našem výboru. Takže teď tedy bez dalšího předávám slovo Markusovi. Děkuji vám, vážené, vážená paní předsedkyně, vážení poslanci. Very much. Dámy a pánové, děkuji mnohokrát za pozvání a za to, že jste mi dali příležitost vám odprezentovat klíčové zjištění z mé studie, která se týká evropské identity. Nebudu zacházet do detailů, pokud jde o teoretické a metodologické aspekty této studie a nebudu se ani snažit tady úplně celkově schrnout ten text v těch několika minutách, které mám k dispozici, ale budu se spíše zaměřovat na výsledky mého šetření a na doporučení, která je možné odvodit z těchto výsledků. Na začátek jenom několik slov k, tedy k tomu eh, vůbec tedy k té základní filozofii eh, tohoto výzkumu. Takže nejdříve první část, tedy Eh, ty výzkumné otázky, které jsme se snažili, na které jsme se snažili odpovědět v tomto výzkumu. První otázka byla, co to je kolektivní identita, za druhé, co to je vlastně evropská identita a jaké politiky existují, které mají za úkol tedy podpořit pocit, že patříme do Evropy. A za třetí, jaké jsou vyhlídky přes nadnárodní identity a vytváření nadnárodní identity v Evropě. Já jsem neměl v úmyslu uh, provést vyčerpávající analýzu tohoto tématu. To samozřejmě nelze na těch 45 stranách, které máte před sebou, ale snažil jsem se spíše poskytnout vám takový obecný přehled, který odráží tedy stávající řekněme, studie, které existují a také tam určit některé konkrétní výzvy, které souvisejí s vytvářením uh, pan evropské identity a zaměřuji se na možnou rolu, roli historie a historické paměti. A to už se dostávám tedy ke klíčovým zjištěním a doporučením. Je možné je schrnout do osmi bodů. Za prvé, identita je těžko eh, definovatelný koncept. Identita se používá často jak v akademickém kontextu, tak ve veřejném, v běžném projevu a to jak v národních státech, tak tedy například v evropském projektu. Identita vlastně se vztahuje k otázce toho, jaká je naše role v rámci národa a tak dále. Tady je tady zásadní problém, jaká je vůbec role celko, celých společností, všech společně. A právě proto je téma a vůbec koncept, pojem identita sporný. Existuje tady vůbec něco, pokud dostávající vědecké výsledky v této oblasti? Existuje tady nějaká společná myšlenka? Ne. E, identita je něco dynamického, naučeného, také existují kolektivní identity, a to včetně politických entit, které často bývají spojovány s kolektivní identitou. Především je to pojem národ. A pan Anderson, jak víme, jako první zmínil termín imagined communities. Zároveň komunity nejsou jenom v našich představách, ale můžeme také říci, že identita není stabilní v čase, není věčná. Žádná jedna identita není nadřazena sama o sobě jiné ale také žádná identita není nenahraditelná. Nicméně, kolektivní identita je důležitá. Nebo abych to řekl ještě jinak, kolektivní identita je vždycky představovaná, ale nikdy není irrelevantní. Kolektivní identita je takovým orientačním bodem pro jednotlivce, ale také poskytuje stabilitu pro politická společenství. A to tím, že vytváří něco, co je jaksi nám všem společné, co staví mosty mezi rozdíly mezi jednotlivými komunitami. To znamená, že podpora vytváření identity je naprosto zásadní pro jakoukoliv politickou komunitu, protože když to neuděláte, tak prostě takovou komunitu nevytvoříte. Když to přeložíme na politickou úroveň, tak by bylo v podstatě téměř absurdní, kdyby národní státy, ale také Evropská unie se nesnažili o vytváření Eh, takové identity prostřednictvím politik, protože to by znamenalo, že se nepovažují za politickou komunitu. Jaká je tedy šance na to, že se vytvoří identita, společná identita na nadnárodní úrovni? To je složitá otázka. Především proto, že ten model, který je k dispozici, je sporný. Do jaké míry můžeme tady aplikovat ten model národní identity na nadnárodní identitu? A tady už je jasné, že národní identita na nadnárodní úrovni má své tedy příležitosti, ale i rizika. Na jedné straně národní stát je zásadní východisko, když hovoříme o nadnárodní či přeshraniční identitě. A to především proto, že národy, a především velké národy, prostě s nimi musíme počítat. A na druhé, druhá věc je, že to je model, jeden z mála dostupných modelů, který nám pomáhá jak si heterogenní sociální skupinu stmelit do jedné komunity. Nicméně riziko spočívá v tom, že jsou zde vytvářeny analogie tam, kde je to obtížné, protože značná část národní identity, toho, co tvoří národní identitu, prostě není k dispozici na celoevropské úrovni. Dále, národní identity tedy nemohou sloužit tedy jaksi není to vhodný příklad, protože eh, ne, že by evropská identita neexistovala, ale musíme se ptát, co to vlastně tedy je, v čem spočívá evropská identita. A tady můžeme tvrdit, že takováto identita musí být jak politická, tak kulturní. Ve vědě se často rozlišuje mezi tím, kde je Evropa pochopena jako kulturní společenství se sdílenými hodnotami, anebo na druhé straně jako politická komunita se sdílenými demokratickými postupy. I když samozřejmě s těmi z nás, kteří pocházejí z německy mluvícího prostředí, tak to pochází tady z toho konceptu eh, ústavního patriotismu, ale Evropa jako kulturní společenství, to je vlastně podstatě jenom okopírovaný ten národní model se všemi těmi riziky, která, která s tím spočívají, která s, eh, tím souvisejí. Že tady samozřejmě tady musíme definovat, co to je, co způsobuje, že patříme k těm ostatním. A je tady další otázka. Diverzita v Evropě. Co s tím vlastně uděláme, s tou diverzitou, když chceme, jak se vytvořit nějaké společné kulturní hodnoty? ale i ten koncept politického společenství má své nedostatky, protože často je chápán jako abstraktní, příliš elitistický. A to proto, že tam je nedostatek, že není jaksi dostatečně atraktivní, nebudí dostatečné nadšení. A možná i to, že jak si chce zapojit do sebe všechny, to je také nevýhoda, protože je tady třeba například uh, otázka toho, kdo ještě patří do té skupiny, kdo ne. Například je to otázka náboženského vyznání a tak dále. To znamená, že potřebujeme mít identitu, která je kulturně opodstatněná, ale je kompatibilní s demokratickou společností zaměřenou na občany a podporuje ji. Jak nám tedy mohou stávající politiky pomoci v tomto smyslu? Musíme nadále zlepšovat a posilovat přístupy, které vycházejí z dole nahoru. Proč? Politika v oblasti identity, ta existovala vlastně od začátku evropské integrace, ale není konzistentní, soudržná a není vždycky stejně intenzivní. Jsou tyto snahy vždycky stejně intenzivní a to vzhledem k tomu, že zazněla v různých chvílích různá kritika a tak dále. A kritika zaznívá především proto, že existuje pocit, že jak si tato politika v oblasti identity byla vždy dělaná spíše z hora dolů, tedy že evropské elity říkají ostatním, jak to má vypadat. Výbor pro kulturu eh, je ale za to oblasti také zodpovědný za, za otázku občanské společnosti a aktivního občanství. A to je právě ta změna paradigmatu. Je to jasný krok, správný krok správným směrem, pokud chceme něčeho takového dosáhnout. Ale jak všichni víme, vzhledem tomu, jak je to tedy široké téma a finančně a tak dále, nebude to mít asi velký silný dopad na evropské občany. To znamená, že potřebujeme mít daleko širší iniciativy vycházející z dola nahoru. A to se vyžaduje aktivní kroky jak na celoevropské úrovni, ale tak na úrovni, a to je možná ještě důležitější, evropských států, členských států. Co ale můžeme tedy udělat, když se podíváme na konkrétní oblast politickou, kde je možné něco podniknout? A možná historické, naše historie je tedy jednou z těch oblastí pro společnou identitu. V každé komunitě je určitá obecná schoda na tom, co je naše minulost. Protože když se neschodneme na tom, co je, co je minulost, tak je těžké existovat v přítomnosti a uvažovat nad budoucností. To znamená, že e, tady ale, pokud jde o historickou zkušenost, máme velice různorodé definice a zkušenosti v EU. To znamená, že nemáme stejnou společnou historii, ale máme možná společný přístup k naší historii a k minulosti. Jak toho můžeme dosáhnout, takového společného přístupu? Možná by se, bychom se měli pokusit odhlédnout od toho zaměření na to, jak si tedy pamatuje, co konkrétně bylo náplní našich dějin a spíše vytvořit kulturu jaksi těch, té historie. To znamená, že se zaměříme na společné evropské hodnoty, tak jak jsou zakotveny ve smlouvách, ale klíčové je, aby nebyly jaksi založené na nějakých soudech, které vyneseme nad minulostí, ale že to bude něco, co bude otevřené diskuzi. A ačkoliv samozřejmě tedy základem pro naše posouzení minulosti budou jasně stanovená vědecká fakta, tak je třeba odhlédnout od toho, že existuje něco jako jedna historická pravda, protože většinou existuje více přístupu k historické pravdě, řekněme. Existují jasná fakta, ale ten přístup není možné vždy uplatnit ke všemu stejně. To znamená, co musíme udělat? Vzájemně se otevřít, konfrontovat různé národní přístupy k minulosti a také možná se občané musí cítit, jak si být více, souča- více součástí tohoto procesu. Moje doporučení tedy. Za prvé, Nesmíme podceňovat roli vzdělávacích systémů. To je naprosto klíčové. A především na úrovni školního vzdělávání musíme poskytnout nezbytné nástroje pro kvalitní výuku dějin a občanské nauky, řekněme, která zvyšuje povědomí o evropské diverzitě a také má nezbytné nástroje pro to, aby bylo možné zkoumat minulost a současnost v širším na celoevropském kontextu. A podpoří mladé lidi v tom, aby byli aktivně angažovanými občany, kteří kriticky přemýšlejí. To znamená, že to se týká tedy eh, školních vzdělávacích programů, ale také vzdělávání budoucích učitelů. Samozřejmě to musí být zakotveno i v širších vzdělávacích rámcích. Nestačí jenom, abychom se věnovali jednomu konkrétnímu, jedné, jedné konkrétní oblasti, ale musí se změnit celé rámce. A to jsou rámce, které tady podporují dynamickou občanskou politickou kulturu. A tady má také Evropská unie důležitou úlohu, kterou může sehrát, když bude podporovat takovou politiku. To jsou programy jako například Erasmus, že se lidé budou tedy díky tomu vědomi té různorodosti. A jsou tady ideály vlastně z odsvícenství ještě. Je třeba, abychom měli odvahu nejenom znát, ale také něco konat. A tím se dostávám k závěrečným připomínkám, závěrečným slajdům své prezentace. Pokusím se to schrnout pěti základními hesly. Aspirace. To je první z nich. Samozřejmě musíme být, uh, být kritičtí sami k sobě. Musíme mít samozřejmě také zapojení občanů, jejich povědomí, ale také evropská úroveň toto může podpořit z dlouhodobého hlediska a může podpořit takovýto pocit občanů, že jaksi patří do Evropy. ale samozřejmě musí být otevřený ten přístup celkový. Realita je taková, že je třeba si uvědomit to, co je vlastně Evropa, kam směřuje. A možná v dnešní době nevypadá ten pojem nadnárodní evropské identity příliš lákavě. Nemáme společný jazyk, jednu společnou kulturu v přísném slova smyslu, která by umožnila použití tradičních modelů pro definici identity na, na celoevropské úrovni. A nejsou ani jasné definice, definice těch, řekněme, druhých, které by umožnily vybudování ident, evropské identity nebo definici evropské identity eh, v tom jaksi obráceném slova smyslu. Evropský politický eh, život v, první polo- v druhé polovině 19. století a 20. století prošel různými fázemi, ale dal nám potom jasné nástroje pro budování identity, jasný pojem o tom, kdo je přítel a kdo je nepřítel. A toto je také jedno z na našich nejzásadnějších omezení. Nicméně, pokud jde o evropskou identitu, je tato jaksi pochmurná pochmur, tento pochmurný výhled do budoucnosti nevyhnutelný nebo zásadní překážkou? Možná ho potřebujeme, možná ne. Nicméně tato celoevropská identita to není cíl sám o sobě. To samé se ale dá říci o národní identitě, jakých, jakémkoliv jiném typu identity. Pokud jde o to, jaký typ komunity je nej, řekněme, nejlepší, to je otázka. Ale samozřejmě identita je nesmírně důležitá, protože má stabilizační efekt na jakoukoliv komunitu, ať už je to skutečná komunita nebo jenom ta, která existuje v našich představách, ať už je to rodina, místní komunita, národ, celá Evropa. Samozřejmě je tady ale celá řada ještě polemik ohledně tohoto konceptu. A celá řada z nich by se dala vysvětlit pokud by se tato identita nedefinovala tak často jako exkluzivní, výlučně definovaná, jako buď a nebo. Protože ve větší části Evropy existují vedle sebe různé definice různých komunit, aniž by si navzájem vadili. To znamená, že to neznamená, že by se vzájemně tyto různé koncepty nemohly obohacovat, a existovat vedle sebe. Ať už je to tedy národní identita, evropská nebo kosmopolitní. Kdybychom se tady naučili vnímat identitu ne jako něco, co můžeme ztratit, ale spíše jako něco, co můžeme získat, co může být výhodné pro nás všechny, tak bychom dosáhli mnohých úspěchů. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Ano, mnohokrát vám děkuji. Je to opravdu už téměř taková filozofická debata, ale myslím si, že jste to skutečně se zhostil tohoto úkolu skvěle. Identita, myslím si, že se všichni na to eh, dohodneme. Není to něco, co můžeme nařídit z vrchu, ale musí to růst a budovat se ze spodu. A chtěla bych se připojit k tomu, co jste řekl na závěr. Vlastně, když máme více identit, eh, identita se nemusí vlastně definovat tím, že omezuje ostatní, ale že to může být také něco takového, co žije jaksi ze, ze své podstaty. Uh, a můžeme se, žijeme třeba v nějakém regionu, se kterým se stotožňujeme nebo se svou vlastí, ale přesto se cítíme být Evropany. A to si neodporuje, není to v rozporu. A myslím si, že v konečné fázi to je ta rozhodující věc. A pro mě identita souvisí také hodně s pojmem vlast. Alespoň u nás v Německu je to tak, vždycky to působí na první pohled tak jako zastaralé, ale myslím si, že vlast je pro lidi něco velmi důležitého, že, maj, že se někde cítí doma prostě. Žijeme ve, ve svém městě, ve vesnici, i v rodině. Tady eh, se cítíme doma tady v té malé jednotce, ale přitom říkáme, cítím se doma v Evropě nebo ve světě. A také toto není v rozporu nutně. Uh, a takže si myslím, že tento bod, o kterém jste hovořil ve vaší prezentaci, to je právě tady ta, to stotožení se s demokratickými hodnotami a s demokratickými postupy. To si myslím, že je ten model, a identita vlastně má také co dočinění s emocemi, s pocity. Takže a to je to vždycky to, se to nedá tak racionálně vysvětlit, jak vlastně vzniká taková identita a s čím se vlastně identifikujeme nebo ne. A proto tato demokratické stotožnění se s postupy nemusí být něco, co by mělo být považováno za elitářské a velmi abstraktní a myslím si, že jste skutečně se toho velmi dobře zhostil, že jste řekl, že otázka vzdělávání eh, také zde hraje velice důležitou roli, aby vlastně se jasně vysvětlilo a zprostředkovalo, že identita nemusí být výlučná a není to něco, Eh, co by, čím bychom se vymezovali nebo oddělovali od ostatních, ale mohou vlastně různé typy identity žít vedle sebe a mohou být přímo propojené. Tak ještě jednou velmi srdečně vám děkuji za provedení této studie. Nyní se dívám do pléna. Myslím si, že by ještě mohlo být mnoho zajímavých podnětů k této práci, protože i v naší každodenní práci vidíme, že za stále narážíme znovu na ten pojem evropská identita. Možná se někdy dohadujeme trošku o tom, co by to vlastně mohlo být, mělo být, jak bychom to chtěli definovat. A proto si myslím, že ta vaše studie je pro naši práci opravdu velmi užitečná, protože možná nás trošičku nasměruje určitým způsobem v této někdy velmi hledání vysvětlení tohoto velmi emocionálního pojmu. Ano, vidím zde už pana Mesiase. Tak prosím, buďte pokud možno stručný. Um... Děkuji. Eh, jak víte, já tedy žiji v zemi, Eh, která za dva roky opustí Evropskou unii. Já mám takové ty přesahující se eh, identity, jak jste o tom hovořila, jsem angličan, brit a evropan. A my také hovoříme o evropské diaspoře. Eh, existují tedy jiné země mimo Evropu, jejíž kořeny jsou kulturně u nás, Kanada, Mexiko a podobně, je jich mnoho. Mě by zajímalo, eh, do jaké míry ta pocitovaná identita eh, je ovlivněna tím, kde člověk žije, jestli v Evropské unie nebo v Evropě, ale mimo unii, nebo mimo Evropu, ale s určitými prvky evropské identity. Děkuji vám, pan Malinov. kdyby toto byla akademická debata a kdybychom byli na univerzitní eh, půdě a jestli by to byla eh, ročníková práce PHD, tak já bych určitě eh, doporučil titul PHD udělit, poněvadž je to vynikající text, jsou tady dobře vybrané citáty, Doko, dokonce eh, třeba Karol Schmidt i eh, citát v rámci citátu, Habermas otevřeně a tak dále. Ale my tady v Evropském parlamentu, já jsem tedy skutečně eh, překvapen, že tady náš nový člen se zeptal na něco, co já jsem chtěl, jsem, chtěl jsem sformulovat politicky. Jestliže jsem v politické debatě, jak bych eh, dokázal to, aby někdo, kdo chce říct, eh, já mám rád Evropu, já mám rád evropskou kulturu, ale nesnáším Evropskou unii, to je můj politický problém. O tom je ta debata. Čili já osobně nevím, jaký obecný politický cíl váš text, váš přístup sleduje. Bráníte evropskou identitu nebo bráníte Evropskou unii? Jestliže tím chcete bránit Evropskou unii, pak bych chtěl vědět, co bychom měli dělat na obranu Unie. Já se blížím téměř eh, Abrahamu Lincolnovi. Unie je tady důležitá, jinak můžeme si ponechat evropskou identitu a můžeme dokonce vyargumentovat to, že Evropská unie je překážkou vzniku evropské identity. A to je velice eh, silný argument, který si de facto nepřejeme. Takže bránit Unii, což je politický cíl, to je něco jiného. A jinak chtěl bych vám poblahopřát něco, tedy, že jste překonal něco, co jsme tažili mnohokrát. A sice, že jste se zcela zbavil toho koncepce národních států, když hovoříte o Evropské unii, demokracii a vůbec. A to je, myslím, velice dobrý začátek. A jedna, jeden návrh. Možná ten, ta formulace překonat historii, to je možná eh, jaksi eh, to, co je v jádru věci. Překonat to není ignorance, to není zanedbávání, to je zcela vědomý intelektuální eh, přístup, intelektuální úsilí. Čili toto, toto je, co jsem chtěl říct, děkuji Petro. Čili není to téměř filozofický Eh, příspěvek, je to filozofický příspěvek. To je to nejfilozofičtější, co jsem tady kdy zažil. Das eh, ist wahrscheinlich. Ano, ano, tak to, to, to tak asi bude. Markusy. A ještě, pardon. Já bych se chtěla připojit ke kolegovi, nebo ke kolegům, kteří ocenili tady tuto studii Markuse, opravdu bravo Markusy a děkujeme také za tu bibliografii, která je velmi kvalitní. Hodně oceňuji to odlišení nebo rozlišení, které jste uvádíte mezi Evropou jakožto komunitou, společenstvím společných hodnot a Evropou politickým společenstvím, s politickými, společnými politickými praxemi a pojmy. Myslím si, že toto je velmi užitečná metoda, která umožňuje paralelně rozvíjet tyto dvě otázky abychom se vrátili potom konečně k tomu hlavnímu cíli. Tady tato dvě společenství, ta se potom musí spojit v společných politických a kulturních akcích. Vaše závěry jsou velmi přesvědčivé. Chtěla bych jen položit jednu nebo dvě otázky. Když hovoříte o těch společných sdílených hodnotách, vy jste se sice o nich zmínil, ale neci, neuvedli jste je. Ne, zmínil jste je přesně. Představuji si tedy, že asi není nějaký absolutní uzavřený seznam, ale myslím si, že podstata těchto hodnot to není jen odkaz na historii, kterou evropské státy prožívaly různě, ale že je to spíše odkaz na něco, na, k čemu jsme došli poté, kdy jsme vlastně uh, prošli určitý myšlenkovým pochodem v jednotlivých evropských zemích. Takže tady to jádro, to srdce hodnot, to vlastně není pouze součástí Evropy, která si vzpomíná, ale také vlastně mělo by to patřit k vzdělávání, k předmětu mm, vzdělávání důležitá hodnota je vlastně uvědomit si, jak přeměnit rozmanitost v mírové spolužití a nejen v paralelní koexistenci komunit, které spolu vzájemně nekomunikují. A také oceňují ten námět nebo návrh, který jste předložil, týkající se jednotlivých úrovní zásahů ze spodu nahoru. A poslední otázka. Ve světle toho všeho, Jaká by podle vás měla být role Domu evropské historie, který byl nedávno inaugurován zde v Bruselu? Může přispět k obohacení toho přístupu, který jste popsal, tak aby to nebyl pouze teoretický přístup? Děkuji. Tak Marko, si na závěr. Děkuji vám za komentáře a otázky. Pokusím se co nejrychleji a co nejlépe odpovědět. Pan Medvěd. To byla velice zajímavá otázka o diasporách a vnímání identity. Samozřejmě oni tady sehrávají kruciální roli. Je to eh, také otázka situační identity, poněvadž ta identita Eh, závisí ani ne tak na tom, eh, kde, eh, odkud pocházíte, ale kde se právě nacházíte. Například jako Brit, když jste ve Škod, Skotsku, se můžete více cítit Angličanem, ve Francii více Britem a v Asii více Evropanem. Či k těm diasporám je jasné, že to vnímání identity se odlišuje, ale těžko říci jak. Protože Eh, řešit situace, to je velmi osobní věc, ale máte pravdu, že vnímání toho, co činí Evropu eh, evropskou a co to je to evropanství, tak to skutečně mm, velice záleží na tom, kde žijete a kde, kde, kde jste. Eh, pan Malinov, ano, já jsem rád z akademického hlediska, že se vám to líbilo. Co se týče účelu textu, musím vás trošku zklamat. Já jsem tady měl velmi, velmi skromný cíl. Možná bych řekl toto. Eh, bránit evropskou identitu v tom smyslu, že je to také eh, cosi exkluzivního, jak to řekla paní předkyně, to ano, ale také to, že evropská identita sama o sobě není nic špatného. E, ta prostě patří ke každé politické komunitě. Já e, musím říct, že jak si ta Evropská unie, to není úplně můj úkol, to se musí politici rozhodnout, jak dále. Já spíše se tady snažím připravit půdu pro diskusi tím, že zde nabídnu určité takové eh, záchytné body filozofické, co to může být ta evropská identita a jakým čelí překážkám. Současně s tím ovšem se domnívám, že z toho textu tak trošku vyplývá, že Evropská unie eh, je bráněna eh, tím, že já tady vnímám určité programy. Třeba Erasmus přispívá k identifikaci s Evropskou unii a upřímně řečeno, i kdyby to tak nebylo, nebo i kdyby eh, to nebylo přímou podporou Evropské unie, tak každopádně se shodneme na tom, že existuje něco, co stojí mimo národní identity. To byl ten můj přístup, ale musím přiznat, že de facto eh, nebylo mým cílem vyargumentovat obranu Evropské unie. Paní Kosta, děkuji vám také za vaše komentáře. A já odpovím na vaši poslední otázku, Dům evropské historie. Já musím říct, že eh, velice respektuji kolegy, kteří eh, se to pokusili, jak si dát dohromady a tak dále. Já si myslím, že dosáhli skutečně něčeho pozoruhodného, poněvadž je mimořádně obtížné snažit se eh, zobrazit evropskou historii Eh, v jedné budově a způsobem, který neurazí aspoň moc lidí. Ale myslím, že se jim to velmi dobře povedlo. Jako historik a politolog, což je tedy moje vzdělání, já musím říct, že eh, je škoda, že nejdeme zpátky v historii dostatečně daleko, ten eh, kolonismus, imperialismus a tak dále. Ale určitě dělali všechno možné a dosáhli opravdu z, z různých hledisek sportrétovat ty též události. Čili je dobré, že eh, můžete různé věci vnímat a vidět tam eh, z různých úhlů. Děkuji vám. Ano, děkuji vám. Eh, měli bychom také tu studii doporučit kolegům, kteří zde dnes nebyli. To nám určitě velmi pomůže v naší další práci, čili srdečně díky. Doufáme nicméně, že vás to bavilo nejenom tedy ve vašem politickém oddělení, ale že to se hraje svou roli v prakticky, praktické práci Eh, v našem výboru, který není tak rozvický. Každopádně děkuji za tuto studii a toto představení. Já teď s dovolením eh, toto zasedání eh, uzavřu, ukončím, ovšem předtím poslední informace. Příští zasedání bude 11. Eh, ne, eh, bude 4. září 2017, 15 až 30. A než vám popřeji nádhernou dovolenou, doufám, že budete moci se zotavit a s čerstvými silami eh, se do toho v září vložíme zas. No a koordinátoři, prosím, 17.30 zde v této místnosti a prosím, abyste eh, koordinátoři politických frakcí, kdybyste to tady sdělili svým koordinátorům. Máme skutečně ještě určitý program, no a všichni ostatní eh, mohou se odebrat na dovolenou, alespoň tedy co se týče kulturního výboru. Děkuji vám, uvidíme se v září.